Přichází předseda. Cerreruda sesión, señorías. Dámy a pánové, budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání je už k dispozici, takže pokud nedostaneme žádné připomínky, budeme ho považovat za schválený. A prvním bodem na pořadu jednání je doporučení